ve eh, čtvrtek podle eh, eh, článku 74 zasedac, jednacího řádu bude přijat, bude přidat přísluš, bude přijat právní akt, který bude taktéž připojen k zápisu z dnešního zasedání. Konference předsedů podle článku